So, meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund... Dámy a pánové, eh, z důvodu dopravních problémů a technických problémů v eh, okolí naší budovy. Eh, dnes začínáme trochu později, čekáme Eh, nyní jsme, už eh, jsme se dostavili v minimálním možném počtu, abychom mohli začít. Eh, vítám mezi námi místo předsedkyně Evropské komise paní Vivian Redingovou, která se s námi podělí o své názory na smluvní právo. Spoluspravodajka tady zatím není, je na cestě. Za chvíli by se měla dostavit. Já se ale současně koukám eh, na hodinky a víme, že čas eh, paní místopředsedkyně Evropské komise eh, je samozřejmě limitován, takže já bych úvodem chtěl vám sdělit pár informací ze schůze koordinátorů. Chci říci, že obou směrnic, kde se měly dohodnout velké frakce, tam už k dohodě došlo a tudíž vám mohu oznámit, že co se týče bodu 2, transparent, směrnice o transparentnosti bude Eileen McCarthy eh, zpravodajkou a co se týče třetího bodu, to, je, eh, to jsou bilanč, bilanční směrnice, eh, to, budu, to převezmu já za EPP, čili to dávám našemu výboru na vědomí. Vidím, že nikdo neprotestuje, takže předpokládám, že tento návrh koordinátorů v této podobě schvalujeme. A rád bych rovnou předal slovo eh, paní komisařce Redingové a požádal ji, aby eh, s námi mm, promluvila o stavu aktuálních diskusí o evropském smluvním právu a případně i o jiných otázkách, eh, on, které jsou také aktuální. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Před šesti týdny komise schválila návrh nařízení o společnosti společném evropském prodevním právu, což jde, což je iniciativa, která by měla urychlit a podpořit přeshraniční obchod v EU. Vy jako parlament jste vyslali pozitivní signál. Já tady myslím na vaše usnesení z 8. června tohoto roku, kde také šlo o podpoření evropského Eh, smluvního práva pro spotřebitela, pro obchody. Co je naším cílem? Nám jde o podporu společného trhu, takže hodláme rozvinout a podpořit přeshraniční obchod, což by měla mít pozitivní dopad na zaměstnanost, inovaci a rozvoj. A to je také důvod, proč tento návrh je definován jako jední, jeden z osmi návrhů, které mě mají podpořit hospodářské oživení. My máme k, po ruce, k ruce skvělý nástroj a to je 500 milionů spotřebitelů na společném trhu. To je naše velké aktivum, ale mnohé věci nám brání ve využívání těchto aktiv. Ale tyto překážky souvisí s tím, že mnohé podniky jednoduše nepřekračují hranice a, a odhadujeme, že 26 miliard euro v Evropě se ztratí, protože se nevyužívají výhody společného trhu. Jeden z důvodů, proč se nevyužívá společný trh ze strany těchto podniků, jsou náklady, které obchodníci nesou uh, a které jsou spojené se seznámení se s druhou zemí. Takže v průměru je to 10 tisíc euro na území. Podíváte-li se však na mikropodniky, a to je 92% všech společností v Evropě, tak tyto náklady náklady by mohly činit až 7 ročního obratu. To znamená, že náklady, které nesou ty nejmenší podniky, jsou velmi vysoké. 75 evropských společností v současné době neprodává zboží přes hranice. 25%, které dělají obchody přes hranice, si vybírají jedno až tři území. To znamená, že více než 20 územím se tak říkajíc vyhýbají. To má také dopad na spotřebitele, protože spotřebitele, kteří si vyzkouší eh, eh, schopnost nákupu v druhé zemi, tak již potom se jim zamítne to, že e, mohou tyto, toto zboží si koupit doma. Také velký počet e, spotřebitelů říká, že nemají důvěru v přeshraniční obchody a proto výsledek je jasný. Pouze 7% spotřebitelů si nakupuje služby a zboží po internetu z cizí země, i když mnozí by to tak dělali, kdyby se podmínky změnily. A to je současná situace. Co je třeba nyní udělat, tak abychom eh, se vyrovnali s těmito ztracenými příležitostmi a měli bychom opravdu v této krizové době něco udělat. Naší odpovědí je společné evropské prodejní právo, které vychází ze smluvního práva, které si mohou obchodníci a také spotřebitelé přes hranici zvolit. Jsou to jednoduché předpisy, které jsou srozumitelné a také lehce aplikovatelné. Týká se to také cíle 2020 protože v tomto případě se značně sníží náklady na transakce pro podniky. Jestliže dnes některý podnik chce prodávat zboží na celém společném trhu, tak nejdříve musí analyzovat 26 různých systémů ochrany spotřebitelů. Až budeme mít společný prodejní zákon, předpis, tak to bude platit pro všechny, pro celý společný trh v EU. A pak je tady také volná volba. Buď to můžete této příležitosti využít, ale také můžete nadále vycházet z nitrostátního práva, pokud se tak rozhodnete. Jestliže by došlo k nárůstu přeshraničního trhu pak také vznikne větší hospodářská soutěž na společném trhu a spotřebitelé budou mít větší výběr za nižší ceny. Ale abychom tohoto dosáhli, pak musí být také garantován vysoký stupeň ochrany spotřebitele. Ve srovnání s plnou harmonizací, tak zde můžeme říci, že plná harmonizace se dotýká pouze přeshraničních případů. A my také nebudeme žádným způsobem nutit členské státy, aby měnili své smluvní právo. My plně respektujeme princip subsidiarity a proporcionality. Jestliže však vlády by chtěly také uplatňovat eh, tyto předpisy na svém trhu, pak to mohou udělat. Ale náš návrh k tomu vlády žádným způsobem nenutí. Návrh pokrývá jak b 2 C, tak i B2B. Takže kontrakty mezi podniky jsou pokryty tehdy, jestliže minimálně jeden z podniků je malý a nebo střední podnik nebo mikropodnik. Naše hodnocení dopadu nám ukázalo, že především eh, náklady za transakce se dotýkají malých a středních podniků a právě proto bychom jim měli nabídnout neutrální předpisy, které budou k dispozici ve všech eh, jednacích jazycích. A toto je zcela evidentní. A já chci také zdůraznit, že poslanci a také ministři podmínili podporu tohoto nástroje tím, že bude zachována vysoká ochrana spotřebitele v konečném nařízení. Naše nařízení to tuto vysokou ochranu spotřebitele obsahuje. A toto je také velice důležité pro budoucí jednání tato rovnováha mezi zájmy spotřebitelů a také zájmy podniků v průběhu budoucích jednání musí být zachována. Protože evropští spotřebitelé mají potom možnost lépe si nakoupit v jiných zemích, ale oni také to dělají svědomím, že jejich základní práva jsou garantována a nevystavují se žádnému nebezpečí. My předpokládáme, že až tato pravidla budou fungovat, potom se také zvýší důvěra. V podstatě tyto jednotné podmínky smluvního práva budou moci využívat ve všech internetových transakcích a nebudou se muset zabývat tím, která pravidla platí v každé zemi pro jednotlivé spotřebitele. Zároveň budou mít možnost využívat stejnou internetovou platformu pro všechny členské státy, aniž by museli nějakým způsobem uživatelsky přizpůsobovat nebo něco přizpůsobovat právním požadavkám každého státu důsledku toho poté i obchodníci budou moci být efektivnější, kompatibilnější s celým tímto, tímto právním předpisem a spotřebitelé zároveň budou mít přístup k zboží ehm, mnohem nenákladnějším způsobem v přeshraničním kontaktu a zároveň budeme garantovat vysokou ochranu spotřebitele. To znamená, že jsme připravili tento návrh v podstatě jako návrh, na kterém nikdo nemůže ztratit. Polské předsednictví pokročilo v tomto ohledu. A z tohoto našeho návrhu učinilo jednu ze svých priorit. Už jsem vám vysvětlila i to, že Evropská komise rovněž tuto oblast vystvihla jako jednu z našich priorit v kontextu zahájení nebo většího rozšíření vnitřního trhu. No a nyní je to na eh, zákonodárcích, na Evropském parlamentu, aby v následujícím jednacím procesu našli prostředky, které budou efektivní a které dosáhnou vhodné rovnováhy mezi spotřebiteli na jedné straně a podniky na druhé straně. Jsem obeznámena z plány vašeho výboru, pane předsedo. To rovněž umožní další pokrok v tomto ohledu. Vím, že se tomu věnujete hloubkově, to mě velice těší, protože to představuje určitý model hodný následování pro ostatní oblasti zákonodárné práce i v komisi. Komise samozřejmě bude pomáhat ve všech ohledech. A myslím si, že bychom měli opravdu dosáhnout nějakého pokroku v té, v tomto balíčku, protože to bude jeden z těch, který, z těch, který zlepší situaci nejen spotřebitelů, ale i malých a malých podniků, především na společném trhu, bez těch překážek, které v současné době vidíme. Děkuji, paní komisařko. Já si myslím, že eh, my jsme v červnu měli většinu přes 80 v Evropském parlamentu, která požadovala právě to, co vy teď eh, předkládáte, navrhujete. Eh, předcházel tomu velmi dlouhý, diskusní, dlouhý proces diskusí již od 80. let ehm, kdy většina z nás, kteří tu dnes sedíme, ještě vůbec nebyli členy parlamentu. A já jsem eh, velmi rád, že nyní máme komisařku pro mm, justici, eh, která přichází s takovýmto vyváženým návrhem. To nám dává možnost, abychom eh, tento konkrétní návrh nyní prodiskutovali a přispěli tak k tomu, aby problémy, které máme na společném vnitřním trhu, se zredukovaly, abych Mm, to řekl, tak to nám je samozřejmě jasné, že eh, chybějící společné občanské právo není jediný problém, ale je to závažný problém. Eh, zejména eh, je to problém právních politik na úrovni Evropské unii. Čili já si myslím, že my můžeme přispět k vyřešení této problematiky. Konference předsedů se vyjádřila minulý týden že eh, Diana Wallis a já eh, jsme byli, budeme schváleni do role spolu zpravodajů a mm, to znamená, že e, vlastně je to, mm, toto téma považováno za velmi důležité. Spolu s pravodajství, tento je v, té, v tomto parlamentu velmi zvláštní institut, e, zabýváme se nebo volíme jej jenom, když se jedná o mimořádně významné legislativní otázky, e, čili to si myslím, že je právě tento případ. Já si myslím, že teď máme určitou povinnost velmi pečlivě a intenzivně intenzivně prodiskutovat tento záměr v těsné spolupráci s bývalým předsednictvím, ale nechci eh, také zastírat, že je to velmi komplexní tématika eh, a eh, že vlastně otázky vznikly už v předlegislativní fázi a cítíme i určitý, určitý odpor proti tady tomuto návrhu. Je tady potřeba konzultovat opravdu nejrůznější aktéry, dělat veřejná slyšení k, to, k této tématice. Proto si myslím, že bude velice důležité i v průběhu počáteční fáze těchto debat skutečně i mimo parlament se eh, zabývat eh, tímto právním nástrojem, představit jej soudcům, advokátům, ale také eh, hospodářským právníkům, seznámit je s Eh, a dát jim možnost konzultovat eh, obsah tohoto právního nástroje a pokusit se potom od nich získat také konstruktivní připomínky k jeho zlepšování. Já tedy sám za sebe mohu říci, že eh, je vyřízena otázka, zda ano či ne, zda tento nástroj budeme mít nebo ne. O tom diskutujeme od 80. let, jak už jsem říkal, a tím rozhodnutím v červnu jsme řekli jasné ano, že chceme tento nástroj, chceme, aby komise předložila a parlament stejně jako rada, jakožto legislativní činitelé eh, mají eh, určitou svobodu a můžeme se tady systematicky tímto nástrojem zabývat. Já tady dám slovo kolegyni Volis eh, jako spoluspravodajce. Prosím, Diana. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala rovněž za vaši podporu v rámci našeho společného spoluspravodajství a jistě uděláme vše, co bude v našich silách, abychom jako tým pokročili v této problematice. Ano, nyní vidím, že bychom se chtěli zaměřit příště na ten obsah a to znamená v podstatě začlenit všechny zúčastněné strany, zainteresované strany do možná co mm, takového všeobjímajícího způsobu spolupráce, tak abychom v následujícím měsíci skutečně zapojili všechny aktéry. Možná, jestli dovolíte, asi dvě z těch věcí, o kterých jste se zmínila, paní komisařko. Souhlasím s vámi stoprocentně v tom, že tento nástroj je nesmírně důležitý. Nesmírně důležitý pro to, čemu říkáme mikropodniky. Myslím si, že je známo i to, že já jsem podnikla konzultace v jednom z mých regionů, a v podstatě mm, jedna z věcí, která mě tam inspirovala, to trošku vyvolalo určitý humor, ale je to pravda, byl to místní, místní výrobce. Day. And I was able to product. And by that I was able to see that místní výrobce um, takový hraček pro um, kočky, je to člověk, který má svůj malý biznis, hm, hm, v podstatě vyrábí takový velice specializovaný produkt, který není pro supermarkety, je to produkt, který může trvat 5, 6 eh, let vydržet a v podstatě je to velice hm, propracovaný produkt. A toto je jeden z takových příkladů pro mě osobně, to je ten člověk, který opravdu chce pomoci svého mikropodniku i přeshraničně působit. A já si pamatuji, co mi řekl poprvé, když jsme se s tímto člověkem setkali a řekl mi, ano, já prostě chci, aby jsme zde měli tuto evropskou právní úpravu prodeje, ale ovšem eh, chci, aby to, teda chci aplikovat veškeré podmínky, které jsou s ní spojeny. A proto mě trochu zklamal tento návrh, protože ano, ty standardní podmínky jsou tam eh, převzaty, jsou mm, to podmínky, které by měly ehm, přijít nebo vejít v platnost té, co ta hlavní část této legislativy bude eh, schválená. Ovšem já si myslím, že bychom se této problematice měli věnovat podrobně a důsledně, protože je zde mnoho mikropodniků, podobně jako ten, o kterém jsem se zmínila, který by chtěli využívat uh, Um, této legislativy. A proto možná by nám pomohlo v naší práci, kdybychom se podívali na ty standardní podmínky smluvních vztahů a zároveň ale ve stejném okamžiku se podívali na přílohy, protože tyto dvě věci se budou vzájemně, jsou vzájemně informativní nebo vzájemně se vlastně podmínují, čili to je důležité vzít jako v celek. To je věc, která se mě týká, věc, která se teda dotýkala těch, těch druhých částí té legislativy, ne té, toho hlav, té hlavní části legislativy. A další věc, doufám, jsem si jistá, že souhlasíte s tím, že v některých národních parlamentech by chtěli vznést žlutou kartu údajně toho, že to nerespektuje princip subsidiarity. Já osobně si myslím, že to je opravdu neuvěřitelné, protože to, že to bude v dobrovolný systém, tak to v podstatě umožní tu, ten nejlepší přístup k subsidiaritě, který bychom kdy mohli předložit. Ovšem ráda bych si vyslechla i váš názor na tuto problematiku, protože zdá se, že zde budeme muset opětovně bojovat s takzvaným co když, kdyby se něco stalo a nebojovat ohledně samotného obsahu. Ještě jednou vám děkuji, paní komisařko, za to, že se tak velice rychle předložila tento návrh, tak velice rychle a v takovém opravdu propracovaném formě. Děkuji, paní kolegyně Geringer. Nejdříve nazbíráme, se sbíráme všechny otázky, nebo chcete přímo? Promiňte, nejdříve bude reagovat paní komisařka. Takže ty jsi tady šéf, ale ne, uděláme to jedno po druhém po pořadí. Uh, uh, Děkuji rovněž za tu dynamiku paní Bolisové, kterou věnovala této problematice. Já si myslím, že všichni, ano, všichni jsme navštívili nějaké malé podniky a všichni jsme měli možnost podívat se na taková ta prkna, která využívají kočky, aby si brousili drápky. um, <clears throat> nebo různé jiné produkty, třeba nějaké výjimečné produkty pro, pro mladé lidi a tak dále. Čili opravdu jsou zde mnohé příklady. Ovšem, tyto podniky jsou mnohem méně zorganizovány než jiné, řekněme, větší podniky. To znamená, že samozřejmě jim nasloucháno mnohem méně nebo nemají takový prostor. Ovšem, ten počet malých podniků, které by se mohly stát, řekněme, středně velkými podniky, díky Eh, této právní úpravy, tak ten počet je skutečně veliký a to poukazuje na dopad interního vnitřního trhu, nebo který by mohlo mít takové nařízení vnitřního trhu přímo na život jednotlivých podniků. Já jsem samozřejmě pochopila ty připomínky paní eh, Volisové ohledně podmínek, smluvních podmínek. To, co my bychom chtěli udělat, je tři měsíce po vstupu v platnosti této legislativy bychom chtěli začít na tom pracovat tím, že vytvoříme takovou pracovní skupinu odborníků. To je návrh, se kterým jsme přišli. Samozřejmě, že mm, bychom mohli postupovat i jinak, ovšem já vlastně od nynějška budu pomáhat zákonodárcům, čili pokud by zákonodárci přišli s nějakým jiným návrhem nebo nápadem, tak se pokusíme to udělat v jiném formátu. Ale samozřejmě, že musíme pracovat eh, se všemi relevantními zúčastněnými stranami, aktéry, abychom vytvořili podmínky eh, v konkrétních odvětvích, sektorech, eh, různých oblastech, činností a tak dále. Já budu pozorně naslouchat všem vašim návrhům v tomto ohledu. A otázka subsidiarity. Tak to mě teda překvapuje stejným způsobem, jakým to překvapilo i vás, protože jsem si myslela, že tento návrh prostě je tak mm, podporující subsidiaritu, že už skutečně nemůže být opravdu nic jiného, žádný jiný lepší důkaz o provádění subsidiarity, protože nejde přece o žádnou harmonizaci stávající legislativy. Já se stávající legislativy vůbec tímto nedotknu v podstatě dochází pouze k harmonizaci toho, co se bude dotýkat přeshraničních aktivit. To znamená, že bychom měli řešit pouze ten problém na tom místě, kde ho vidíme a národní legislativa, národní právní úprava zůstane nedotčená, čili dále je tam ta možnost to, mm, té dobrovolnosti. To si myslím, že je skutečně metoda, která jasně poukazuje jakým způsobem respektujeme národní právní úpravy. To znamená, že to bude ponecháno na dobrovolnosti každého, zda využije tuto novou právní úpravu prodeje nebo ne. Čili no, v těch diskusích s parlamentem asi bychom to měli jasně vysvětlit, jakmile jim jasně objasníme, co v tom textu skutečně je. A v čem vidíme výhody tohoto textu, tak si myslím, že i na národní, že národní parlamenty rovněž změní postoj. Pokud jsem to pochopila správně, slyšení, která probíhají v některých národních parlamentech v současnosti, jsou velice jednostranně orientované, spíše se zabývají ideologií než právním textem a měli bychom se dostat eh, k právním textům a na základě těchto textů vysvětlit, co budou, eh, jaké budou benefity pro naše spotřebitele a malé podniky. Děkuji a nyní paní kolegyně Geringer. Děkuji, pane předsedo. I já jsem si s velkým zájmem vyslechla paní komisařku. Je to velice zajímavý návrh. Zní to jako dobrý nástroj EU a tady se jedná také o princip subsidiarity a to je důležitý aspekt. Já se chci zeptat, do jaké míry je tato iniciativa spojena s jinou iniciativou, oblasti otevření obchodu na internetu, a to například pro knihy a CDčka, protože internet je bez hranic, má také tak fungovat otázky, které zde vedou k hranicím, jsou autorská práva a na internetu zatím nemáme žádná řešení a proto mě zajímá, do jaké míry také je ve spojení tato oblast například s harmonizací autorských práv na internetu. I couldn't agree more. Já s vámi velice souhlasím. Já také totiž v otázce so, so, subsidiarity eh, doufám, že Evropský parlament bude diskutovat s národními parlamenty a bude organizovat různé schůze a vysvětlí tuto problematiku. Digitální zboží Evropská komise nedávno dostala dvě studie, které objasňují spod, problémy spotřebitelů v této oblasti a tyto studie jsou k dispozici na naší webové stránce a my jsme také začali o výsledcích diskutovat eh, s příslušnými aktéry. Tady totiž se zdá, že opravdu spotřebitelé čelí velkým státům a je velká právní nejistota v členských státech a proto zvážíme, zdali potřebujeme opravdu další regulaci nebo zdali nemáme dále nic regulovat, ale musíme brát také v potaz pokrok, který který vznik řekl v souvislosti se směrnicí o ochraně spotřebitelů. Protože vy víte, že my jsme již uvedli, zahrnuli digitální projekty do evropského prodejního práva. Autorská práva jsou však jiná věc. Můj kolega Michel Barnier zodpovídá za tuto problematiku. On také na této problematice pracuje a hodlá předložit eh, během krátké doby návrh. Já zodpovídám za smlouvy eh, při prodeji zboží, včetně digitálního zboží. A já se budu také snažit tento problém řešit pomocí současné legislativy, o které diskutujeme. Děkuji, pan kolega Zjevka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pane předsedo. Paní komisařko, já si vzpomínám na ten obrovský entuziasmus v červnu tohoto roku, kdy došlo k neformální schůzce ministrů v Sopotech. Byli to ministři spravedlnosti eh, za předsednictví eh, Rady Polského. Vzpomínám si na váš entuziasmus a i na tu skepsi, kterou vyjádřily některé členské státy. E, práce na společné právní úpravě e, prodejů a na smluvním právu ukazují, jak se můžou změnit pozice k takovémuto obsahu. A v průběhu prací jsem e, mluvil s polským ministrem spravedlnosti a viděl jsem, že právě ministři spravedlnosti se stavějí nyní spíše pozitivně k možnosti takovéhoto fakultativního nástroje pro podporu přeshraničního obchodu. A národní parlamenty Eh, ale vyjadřují určité výhrady v souvislosti zejména se subsidiaritou. A tady je zapotřebí opravdu říci, že, že to zkrátka takhle je, že nic lepšího už vynaleznout nemůžeme, ale potřebujeme také jednat rychle a nerozvíjet žádné ideologické debaty o tom, zdali eh, by eh, to bylo lepší zorganizovat jaksi v závětří anebo, nebo v popředí my jsme teď v situaci, kdy opravdu musíme spustit konkrétní akce a já si myslím, že národní parlamenty musíme přesvědčit v tom smyslu, že e, tato úprava je ta správná. E, my jsme se tady dnes e, sešli s vámi, paní komisařko, a já bych rád zmínil jednu otázku. My budeme brzy mluvit o nařízení o Brusel 1 a to je velmi dynamický proces. Já si myslím, že do konce roku se i v této oblasti ještě lecos odehraje. Možná, že se nám to nepodaří dokončit, to ještě nevíme. Ale pro mě je velmi zajímavé, zajímavá otázka, paní komisařko, e, zdali si myslíte, co si myslíte o, o obecné eh, ochraně patentů, o obecném, eh, všeobecném patentu a o eh, judikatuře v oblasti, v oblasti patentu a to celé v souvislosti s nařízením Brusel 1. Vidíte tady potřebu nějakých dalších změn v této oblasti? právě v souvislosti s jednotnou ochranou patentů a příslušnými umluvami mezi jednotlivými vládami. The informal... Pokud jde o tu neformální schůzku na ministerské úrovni, kterou zorganizovala polské předsednictví Sobotech, to byl takový průlomový okamžik, protože mnoho ministrů poprvé mělo možnost se dozvědět eh, o smluvním právu a poprvé měli možnost diskutovat tuto problematiku. Od té doby, a máte naprostou pravdu, díky zaangažování pána ministra Květkovského i polského předsednictví došlo k pokroku na úrovni ministru a ráda bych tímto poděkovala Kristofovi za jeho práci v tomto ohledu, i když bohužel nemohl práci v rámci předsednictví nebo ne, nebude schopen na um, prosincovém summitu dokončit tuto práci. Ta skepse na úrovni národních parlamentů, tam si myslím, že s tím musíme bojovat a to tím, že vysvětlíme, o čem tento návrh skutečně je. Věřím v to, že zde kolují různé falešné představy, falešná vysvětlení, dohady, které prostě zneklidňují národní poslance. Ovšem, jakmile by jim někdo vysvětlil důkladně, co v tom návrhu skutečně je, tak to bude vypadat tak, jak já, když často vysvětluji něco novinářům a oni najednou řeknou, a vždy to už se máme dávno. Prostě někteří lidi berou věc za bernou minci a jak si, si neuvědomují, že určitá pravidla prostě už máme k dispozici dlouho. To je právě důvod, proč komise identifikovala tento návrh jako jednu z těch prvních osmi iniciativ, která by měla posílit ehm, tu implementaci plánu pro obnovu a rozvoj a urychlit jeho implementaci. A dále, pokud jde o evropské patentové právo, to by mělo být v souladu s AKI, včetně Bruselu 1, nařízení Brusel 1. Společně s komisářem Barnierem se zabýváme touto problematikou zároveň samozřejmě nechceme ohrozit naši práci na přepracovaném verzi. Možná bychom mohli přijít s nějakým samostatným pozměňovacím návrhem k nařízení Brusel 1. Jistě víte, že patent je pro Evropskou komisi prioritou. Pravděpodobně pro nás, pro všechny, protože zdá se, že tady opravdu zaostáváme a ztrácíme, pokud nebudeme mít evropský, celoevropský patent. To je jedna z našich priorit. ta otázka soudní problematiky, my už jsme o tom hovořili s panem komisařem Barnierem, se snažíme nalézt co možná nejlepší řešení, které nespomalí realizaci eh, společného evropského patentu. Děkuji. Pan kolega Budu. Já mám jednoduchou otázku. Legislativa, kterou budeme tvořit, se bude týkat hmotného práva nebo také soukromého občanského práva, soukromého mezinárodního práva. A bude to pod posléze převzato do vnitrostátního práva. To však nepředpokládá, že rozpory, protiklady mezi zákony již nebudou existovat? Legal conflicts will... Ano. Pokud jeho konflikty, ty samozřejmě budou vždycky existovat a pokud nebudou žádné právní problémy, můžete si být jistí, že právníci nějaké určitě vymyslí. Čili máte pravdu. o co nám jde. My zde nemáme nějaký tradiční proces harmonizace, který by mohl zasahovat do národní právní úpravy. To ponecháme stranou. Ovšem, budeme mít takové druhé národní právo, které jak se bude existovat eh, zároveň s národním smluvním právem a bude to vlastně takové národní právo, které pokrývá přeshraniční transakce. A to bude vlastně 27krát stejná právní úprava. Čili všechny ostatní věci, které nemůžeme pokrýt například eh, věk dospělosti nebo mm, věk mm, plnění, eh, délka plnění dané smlouvy, to bude stanoveno právě tímto zákonem. Nebo, na, nebo zde máme například Věnskou konvenci, které eh, by v podstatě doplňovalo Eh, tyto národní pravidla, které by byly kompatibilní s mezinárodním právem, soukromým, čili není to něco výjimečného postupovat tímto způsobem. Výjimečné na tom je pouze to, že budeme mít vlastně stejnou sadu předpisů, které budou platit ve, stejn, ve všech státech, jako kdyby to bylo nějaké další právo smluvní, pokud se rozhodnou partneři v přeshraničním kontaktu eh, využít právě této právní úpravě. Děkuji, již se další nikdo nehlásí. Já jako spoluspravodaj jsem chtěl udělat poznámku k otázce subsidiarity a národních parlamentů. Neměli bychom to uh, Eh, příliš nadhodnocovat. Že existuje odpor na straně národních parlamentů, to víme již léta a také ve vědeckém světě existují různé názory a potom existují také v akademickém světě rozpory. Ti, kteří se na tom podílejí, jsou pro, ostatní jsou proti. A to také má co dočinění s akademickou diskusí. A hlavní starost národních parlamentů je to, že by to byl za začátek odstraňování národních občanského zákoníka. A to je nesmysl. My již celá léta diskutujeme o tom, kam až máme jít a kam ne. Na evropské úrovni došlo nyní k dohodě mezi parlamentní většinou a velkou parlamentní většinou a komisí, že tady chceme mít národní, tedy chceme mít volitelný nástroj, který se bude orientovat na přeshraniční zahraniční obchod. To znamená, že národní vnitrostátní eh, předpisy nebudou dotčeny. A je třeba zřejmě toto stále dále opakovat, abychom opravdu eh, se zbavili veškerých obav. Je třeba o tom více diskutovat a potom e, národní parlamenty se určitě uklidní e, musíme trošku vyčkat. Já si myslím, že to zůstane v mezích a každý, kdo o tom začne přemýšlet, tak, začne, tak dospěje k tomu, že to se subsidiaritou vůbec nemá co dočinění. To vůbec e, se nebude dotýkat vnitrostátních předpisů, protože tady opravdu subsidiárně to nejde protože toto jsou předpisy pře, pro přeshraniční obchod. A já si myslím, že Národní parlament by udělali dobře, kdyby subsidiární instrument by měli využít a aplikovat tehdy, když by to dokázali lépe vyřešit než ostatní, ale oni to nemohou vyřešit, nedokáží to upravit. To můžeme upravovat pouze my, nikdo jim také nic nebere. Vnitrostátní spod spotřebitelské právo bude nadále platit. A to také souvisí s Římem. A také to, že platí vždy soudní příslušnost bydliště, to také za to děkujeme evropskému právu a ne vnitrostátnímu právu. A to bychom také měli jasně říci. To znamená, já bych to nepřeháněl, já bych řekl, že to patří do normální politické diskuse, existuje rozpory, těmito otázkami si se ještě budeme zabývat, ale naše argumenty jsou velice silné a právě proto si myslím, že e, máme v této otázce stabilnější pozici a že se nám také podaří národní parlamenty přesvědčit. Národní parlamenty vůbec se ani neschodly. Například u nás v Německu je jedna komora pro a druhá je skeptická. A tak to určitě je i v celé, další, v celé řadě dalších členských států. A proto e, radím, abychom postupovali uvolněně. Takže my budeme postupovat tak jako vždy my o tom také ještě budeme přemýšlet, do jaké míry bychom eventuálně také nezapojili do jednání zástupce národních parlamentů. Já si myslím, že by to neuškodilo. To by komunikaci zlepšilo. Já 8. února také budu k tomuto tématu vystupovat v právním výboru Německého spolkového sněmu a budu to to téma vysvětlovat a budu se snažit uklidnit určité kruhy, které v současné době kladou, tak říkajíc, odpor. Prosím, paní komisařko, chcete něco říci? K tomu ještě následující věc. Já si dobře uvědomuji, že jak poslanci, tak i komisařka musí opravdu všechny obejít a se všemi hovořit. A jestliže mám možnost hovořit v tomto výboru, anebo také ve frakcích se postarat o zapojení národních poslanců do této práce, tak je to dobré, aby neměli dojem, že se rozhoduje tak říkajíc já přes jejich hlavy a oni eh, jsou jim ořezávány jejich výsady. Takže to bychom měli vše vysvětlit a já jsem zde také k dispozici, abychom všechny tyto obavy uh, zlikvidovali. Ano, uděláme všechno. Proto ty vidím, že nikdo další se již o slovo nehlásí a děkuji paní komisařce a nyní je na řadě paní Geringer se svou zprávou o osiřelých dílech a potom pan kolega Zjevka. Paní Geringer, prosím.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 já eh, jsem se opravdu spolehla na eh, jejich podporu, co se týče pozměňovacích návrhů. Já myslím, že budeme mít další příležitosti o tomto tématu ještě mluvit. Eh, dostala jsem 170 pozměňovacích návrhů a mnoho z těch témat je potřeba ještě prodiskutovat. Já jsem každopádně ráda, že většina těch pozměňovacích návrhů si je vlastně podobných. A proto si myslím, že eh, to nakonec bude snadné dosáhnout kompromis na základě většiny pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Ráda bych se teď vyjádřila k těm pozměňovacím návrhům, které eh, se objevovaly nejčastěji. Většina z pozměňovacích návrhů téměř všechny tedy pozměňovací návrhy eh, se snaží Eh, nebo eh, požadují, aby slovo autor bylo eh, zaměněno za slovo nebo za výraz nositel autorských práv. Potom v mnoha případech se objevilo téma určitých členských států, území členských států a tak dále. Potom některé další kontroverzní body. Měli e, jsme tady, objevily se pozměvací návrhy, e, které požadují, aby na úrovni Unie e, jsou to pozměňovací návrhy paní Galogen, které jdou všechny podobným směrem a přeje si, aby v tom návrhu směrnice se objevily také určité mechanismy sankcí si myslím, že tyto záležitosti bychom spíše měli řešit na vnitrostátní úrovni. Chci také obrátit vaši pozornost na to, že teprve dnes jsem dostala tyto pozňovací návrhy v polštině. A některé tyto pozňovací návrhy na mě udělali úplně jiný dojem než ty v angličtině. Je tady jeden pozňovací eh, návrh, který mění slova konzultace za dohoda. V polské verzi je to čistě lingvistický návrh. Já se domnívám, že konzultace je však jedna věc a dohoda je úplně jiná věc. A to je také důvod, proč si myslím, že se bude budu muset také seznámit se všemi pozměňovacími návrhy v polštině, protože tento pozměňovací návrh je věcným pozměňovacím návrhem. A dokonce je to horší, protože se to vztahuje e, k velice důležitému pozměňovacímu návrhu číslo 112, kde hovoříme o schodě o tedy souhlasu ze strany nositele autorských práv. A předtím jsme hovořili o konzultaci, takže konzultace a souhlas, to jsou dvě úplně různé věci. Dále se chci také vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které hovoří o kooprodukci. to je věc, která nebyla součástí návrhu komise a když hovoříme o audiovizuálních dílech, potom někdy může existovat osiřelé dílo, které vzniklo kooprodukcí. A pak tady vzniká problém, zdali to bylo nejdříve zveřejněno a kdo by měl provádět pečlivou hloubkovou hledání. Nejkontroverznější eh, článek je článek 7 pravděpodobně, kde komise zavádí možnost komerčního cíle z hlediska využití osiřelých děl. V článku 1 přesně definujeme subjekty, které mohou využívat usiřelá díla. Buď to jsou to archivy, eh, knihovny a nebo vysílatelé. A Oni také nabízejí veřejný přístup k osiřelým dílům. Toto nejsou však eh, žádné společnosti. My si dovedeme představit využití osiřelého díla v knihovně nebo v muzeu, ale ne komerčním subjektem tak, že by se, dejme tomu, mohly reprodukce toho předmětu či osiřelého díla prodávat v obchodě. A dále byly předloženy další pozměňovací návrhy. A je tady jednoznačná opozice vůči tomu, aby osiřelá díla byla využívána pro komerční účely. Dále chci diskutovat ještě o dalších aspektech. Jsem ráda, že je mezi námi pan Angstrom, protože ho chci požádat, aby by nám vysvětlil návrh 92, kde se zavádí lhůta pěti letech, pět let před zveřením. Já chci lépe pochopit tuto ideu, toto období pěti let. Znamená to, že osiřelá díla musí být starší než pět let? Proč je to pět? Mě by zajímalo, proč se jedná o zrovna o pět let. A pak je tady ještě další nový návrh týkající se osiřelých děl. Nemá to být definováno jako dílo, které má být zveřejněno, ale má být dáno k dispozici, či má být, e, jestliže se jedná o fotografie, dáno k výstavě, na e, výstavu pro veřejnost. To je většina osiřelých děl. A pokud tady neexistuje jistota, zdali fotografie byla zveřejněna, tak si dovedeme představit, že tato eh, fotografie již mohla být vystavovena na výstavě a pak se stane veřejným dílem. Já se domnívám, že bychom se mohli ubírat touto cestou, ovšem na druhé straně je to velice vágní cesta a já bych zde chtěla slyšet váš názor. Pak je tady také otázka odpovědnosti a případných škod či poškození, jestliže nějaké dílo není eh, řádně s ním zacházeno tady paní Galo navrhuje velice restriktivní návrh. Všechno toto podle mě by mělo být upraveno vnitrostátně, ale jestliže předpokládáme, že hloubková e, péče či pečlivé hledání se vždy provádí řádně a vždy se to provádí se zohledněním příloh, které jsou uvedeny veškeré informace. Potom je tady také otázka soukromých vysílatelů. Já jsem také předložila určité posměvací návrhy a navrhovala jsem, aby se sloučili soukromí a také veřejní e, vysílatele, neboť e, tyto vysílatele disponují a čerpají z jednoho archivu. Takže jestliže jeden vysílatel má tento archiv k dispozici, proč druhý vysílatel by to nemohl také využívat? Když se přece jedná o archiv. Potom tady existují ještě další pochybnosti týkající se zacházení s knihami. Především knihy, které obsahují ilustrace nebo fotografie, týká se vyhledávání každé fotografie v knize, anebo se to vztahuje na knihu, která obsahuje určitou sérii fotografií či litografií. Já bych ráda, aby se to vztahovalo na celou knihu a ne na jednotlivé fotografie uvedené v knize. Pak je tady ještě jedna další záležitost. Osiřelá díla jako způsob komunikace. My jsme zde ale hovořili pouze o publikování, o zveřejňování, ale v současné době se také navrhuje je využít jako prostředek komunikace. To je další možnost přístupnění, vztahuje se to ke směrnici z roku 2001. A já bych souhlasila s takovýmto chápáním e, díla, které je dáváno k dispozici. Příští týden předložím písemné kompromisní e, návrhy z věcí, které nejsou sporné, to jsou návrhy, které jsou především lingvistické a to je tak také většina pozňovacích návrhů a já dnes chci zahájit diskusy o kontroverzních záležitostech. To znamená komerční využití osyřelých těl, eventuální sankce proti subjektům, které neprovedly důsledné vyhledávání a také bychom měli diskutovat o komunikaci a kooprodukci. Na závěr, jestliže jsou tady zástupci komise a rady, tak je také požádám, aby se chopili slova. A nyní děkuji. Kolegyně Niebler. Eh, děkuji, pane předsedo. Já, se chci, já chci poděkovat paní eh, Geringer eh, za prezentaci tohoto, tohoto návrhu a také pozměňovacích návrhů za předběžné diskuse. Děkuji za výborný návrh zprávy. Když dovolíte, tak já bych se vyjádřila ke svým pozměňovacím návrhům a jak se jim udělala reklamu a potom bych, um, bych se zaměřila na několik společných rysů a dále na několik bodů, kde eh, máme odlišné stanovisko. Do příštího týdne si myslím, že vypracujeme kompromisní eh, pozměňovací návrhy a uvidíme, kterým směrem se budeme moci společně vydat. Já jsem eh, považovala za důležité, abychom se zaměřili na působnost směrnice, aby byla širší rozsah působnosti a sice zejména co se týče vydavatelů. Eh, odstavec 1, eh, od, promiňte, článek 1 odstavec 2, tam, si, tam navrhuji, aby do rozsahu působnosti byly zařazeni i vydavatelé, protože já nevím, proč by eh, vlastní archivy vydavatelů neměly spadat také Eh, do působnosti této směrnice. Článek 1 odstavec 2, eh, tam eh, mě zajímá, která, kterých děl se směrnice týká tedy eh, využívání vlastních archivů nebo archivů eh, třetích subjektů. Eh, tady bych navrhovala článku 1 odstavci 2 dodat nějaké vysvětlující, vysvětlující formula, formulaci. Částečně osiřelá díla, tam mám stejný názor jako komise. Já si myslím, že jdu s vaším směrem, paní zpravodajko, že tedy komise říká, že dílo není považováno za osiřelé, když se najde alespoň jeden nosič nositel práv. Já si myslím, že by ta formulace měla být opačná, že dílo není osiřelé, jestliže e, se byli nalezeni všichni majitelé práv nebo nositelé práv, čili my se snažíme, aby mohlo být digitalizováno co možná nejvíce děl a když by některé e, z těch děl bylo, e, tedy mělo, alespoň bylo, byla by nalezena část nositelů práv, tak to dílo už by Ehm, mohlo být, přesto by mohlo být zveřejněno. Ehm, dále koprodukce, jak se budeme stavět ke koprodukcím. Klasický případ je nový film, italsko-rakouská koprodukce například, ehm, tam by podle stávajícího návrhu směrnice eh, to bylo tak, že Nakonec eh, by eh, byla prove, muselo být provedeno důsledné vyhledávání jenom ve Francii. Ne, to tak není. My musíme hledat i v Itálii a v Rakousku. Eh, musí proběhnout to důsledné vyhledávání nositelů práv a v tom smyslu jsem podala pozměňovací návrh. Budu ráda, když jej podpoříte. Jinak je tady celá řada společného přístupu, i co se týče e, definic, e, autora a nositele práv, e, dále poslední věc, kde je mezi námi názorový rozdíl, to je otázka eh, rozsahu působnosti v souvislosti se soukromými organizacemi. Eh, ty by měly spadat eh, do této směrnice ano či ne. Už jsme mluvili o tématu vydavatelů, ale platí to samozřejmě pro soukromé rozhlasové stanice také například. Čili naším cílem musí být, abychom z našeho kulturního a historického zdokumentovaného dědictví mohli co nejvíce jak si mm, poskytnout veřejnosti a proto si myslím, že Eh, bychom měli rozsah působnosti rozšířit a eh, doufám, že většina našeho výboru to uvidí stejně. Největší debata proběhne eh, v souvislosti s články 6 a 7. Tam jsou návrhy, které jdou úplně všemi směry. Rozlišuje se mezi zveřejňováním děl a komerčním využíváním. Kompletně, někdo to chce úplně kompletně vyškrtnout, jiní říkají, že všechno, co se musí udělat pro digitalizaci, musí také být nějakým způsobem spop spoplatněno, eh, další eh, vlastně naopak eh, odmítají spoplatnění kompletně. Čili tady je celá opravdu široké spektrum názorů, o kterých budeme diskutovat. Čili já budu ráda, paní zpravodajko, když nám k tomu řeknete ještě váš názor, kterým směrem by se měly ubírat kompromisy. Děkuji. Děkuji, paní Niblerová a pak kolegyně Engström a potom zástupce komise. Pan kolega Engström, prosím. Thank you. Uh, Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval předřečníkům. Ano, zdá se, že zde víceméně souhlasíme u tohoto dosti, u této problematiky, aspoň takový mám obecný pocit. Je to skutečný problém pro muzea, knihovny, je to skutečný problém pro vysílací společnosti. Samozřejmě, že je to velice zajímavé, zajímavá oblast, která by mohla být k dispozici, to znamená všechny ty kvalitní věci, ovšem musí zde být legislativa, která by umožňovala využívat i tohoto společného evropského kulturního dědictví. A to je úžasné a myslím, že na tom se všichni shodneme. U těch pozměňovacích návrhů, které předložila paní Lichtenberger a já my jsme to v podstatě většinou nevypracovali sami, to jsou návrhy z různých zdrojů EBU, Evropské unie, vysílacích společností, která nám předložila mnoho pozměňovacích návrhů, které mají pocit, potřebují proto, aby tato směrnice vůbec byla užitečná, uplatnitelná v praxi nebo rovněž od muzeí, od knihoven, od různých organizací, včetně Europeány. Rovněž nám předložili některé pozměňovací návrhy, které požadují za potřebné pro to, aby tato směrnice byla skutečně proveditelná. Čili my jsme předložili pozměňovací návrhy, které jak si spojuje, spojují tyto mm, všechny mm, organizace a mm, zúčastněné strany. My jsme zatím a chtěli jsme v podstatě rozšířit ten rozsah, ovšem jak já se na to dívám? Ano, je dobré, aby muzea, knihovny měly možnosti publikovat ty věci, které mají k dispozici. Mě nesmírně zajímají historické dokumenty, historické dokumentární filmy, které vytváří komerční um, společnosti a já jsem chtěla, aby to tam bylo zahrnuto všem. Nechtěl jsem předložit pozměňovací návrh v tomto ohledu, protože jsem měl pocit, že by to bylo kontroverzní, ovšem nyní jsem si vyslechl návrhy paní Nýblerové a ano, tak v tom případě s vámi souhlasím, tam nevidím žádný problém. Opět, myslím si, že je to velice užitečné, tak aby společné kulturní dědictví prostě bylo k dispozici tímto, i tímto způsobem. Těch pět let 52. Pozměňovací návrh. Pětka. Vlastně proč? Proč těch pět let? V původním návrhu komise se hovořilo o tom, že u audiovizuální produkce, myslím, že před prvním lednem 2002 nebo 2001, čili tam, byl, tak, tam byla taková ta lhůta, většinou to, ano, aby to teda aspoň mělo určité stáří. Ovšem to, že bychom tam měli nějaký fixní termín, tak to si myslím, že není dobré. My doufáme, že toho bude méně do budoucna, ovšem bude se to objevovat i do budoucna. Čili spíše, abychom měli takový ten časový harmonogram, který by byl posuvný určitým způsobem. Na no, komise jejich návrhy neměly žádné časové omezení ani u novin, ani u knih. To znamená, jakmile se dostane časopis na stánky, tak by někdo mohl teoreticky říct, že právě části tohoto časopisu spadají do, do um, této kategorie. Mm, já si myslím, že to nedává smysl, že to v podstatě nezapadá do stejné kategorie, ovšem to je právě proto, to je právě důvod, proč ty, které jsou novější než pět let, ty knížky, to, tak by tam v podstatě mm, v těch archivech měly být nějaké smlouvy a měli vidět, kdo je zodpovědný za to a pokud ne, no tak prostě, aby počkal ještě aspoň dva roky. Ovšem asi je dobré, aby nějaká minimální hranice zde byla stanovena. To je jediný důvod proč jsem se o tom zmínil. Jinak mám pocit, že všichni víceméně souhlasíme, ale no pokud jde o sankce, mm, plácení utrpěných škod, hovoříme například o velkých televizních stanic a jejich mm, vyplácení odškodného, to nejsou nějaké kriminální organizace, my skutečně neočekáváme než od nich nic jiného, než to, že budou postupovat eh, řádně a slušně. Ovšem, Určité sankce a odškodnění už jsou na základě autorských práv zakotvená v rámci národní právní úprav, právních úprav, čili není důležité to opakovat v této směrnici, to, co již existuje jinde. Ano, já s, mm, s tím jsem spokojen a těším se na další spolupráci a skutečně, že jsem to vysvětlil těch pět let dostatečně rozumným způsobem. Děkuji vám, pane kolego. Pan kolega Boris nejdříve a pan, potom paní kolegyně Time. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkovala paní zpravodajce za úžasnou spolupráci a za nesmírně aktivní přístup k práci na této směrnici. Několik věcí, na které bych rád poukázal. První je vlastně rozsah, oblast působnosti této směrnice v oblasti veřejné aktivit. Zdá se, že definice veřejných aktivit se liší od jednoho z jedn, v jednotlivých členských státech. Možná bychom měli být přesnější, především pokud jde o neziskové aktivity. Asi by to mělo být nějak jasněji popsáno, transparentnější. Myslím si, že nám rozsah působnosti, oblast působnosti leží na srdci a že mm, ta přístupnost by prostě měla být co možná nejširší. Ty společnosti, které by to chtěly využívat pro komerční eh, účely, mm, nebo ty ostatní společnosti, pro ně by to bylo obtížnější. Autorská práva a s tím spojená práva Prosím, nezapomínejte na to, že autorská práva můžou být právně převedena na někoho jiného, často dokonce i samotným tvůrcem. To znamená, neměli by zde být stanoveni, stanoveni pouze autoři, ale všichni, všichni ti, kteří mm, zákonně drží autorská práva či jiná práva. Další věc se dotýká těch děl, která mají několik autorů. Někdy není možné oddělit eh, části jednotlivých děl a připsat je konkrétním autorům. Občas prostě vznikne taková situace, že je tam jeden autor, který drží práva a v tom případě prostě to nemůže být klasifikováno jako osiřelé dílo. I k tomu může dojít. Dokonce často dochází k této situaci. A poté zveřejnění, publikování v tisku. Ne všechna obecná pravidla v této směrnici se aplikují na všechno stejným způsobem. Velice často Například dochází k anonymnímu publikování nebo někdo využije pseudonym. Na základě této směrnice ovšem potom takový článek v tisku by mohl být považován za osvěřelé dílo. Proto je pro nás důležité mít možnost uznat takové anonymní dílo, jako osvěřelé dílo, všem to podle mého názoru by bylo v rozporu s pravidly a proto bychom měli najít jiné řešení. Paní kolegyně Taj, omlouvám se za to, že jsem nemohla z diskusy sledovat od počátku. Děkuji zpravodajce za rozsáhlou zprávu. Chci však eh, vznést několik připomínek. Za prvé, mi není úplně jasné, proč u televize a rozhlasu byla oblast působnosti rozšířena. Bylo zde vyškrtnut pojem veřejnoprávní, takže se do toho zahrnují i soukromé televize a také se do toho spadají také eh, díla vzniklá před prvním prvním 2002. Takže tady za prvé musí být známy majitelé, nositelé práv, jestli kdo je tedy majitelem práv a potom je tady také rozpor článkem 6, protože tady se píše, že osiřelá díla se mají využívat ve veřejném zájmu, ale soukromé televize nikdy nepůsobí ve veřejném zájmu a mají samozřejmě různé zájmy, ale vždy chtějí zaprvé nejdříve vydělávat peníze. A já s rozšířením na soukromé vysílatele nesouhlasím, protože si myslím, že to také není zdůvodněno hloubkovým hledáním. Já také nechápu, proč tomu tak je. Jestliže jsou, e, má jednat o veřejnoprávní instituce, které působí ve soukromé mé právní podobě, tak je to jiná věc. Já zadále jsou také vždy pro spoplatnění, ať se to využívá ve veřejném zájmu či ne. Já se domnívám, že to vymezení je velice sporné. Zdali se něco využívá ve veřejném zájmu či ne. A teď také není úplně jasné že ve veřejném zájmu, či není jasné, že ve veřejném zájmu by něco být spoplatněno nebylo, nemělo. A nyní ještě posměvací návrh 39. To je případ, že je známý nositel práv, ale nemůžeme ho najít, není známá jeho adresa či bydliště. Tady mi není jasné, proč v tomto případě jméno, které předpokládá návrh komise, to znamená, proč se tady nemá uvádět jméno nositele práči autora, tak jako se to dělá vždycky. Proč eh, by z právního hlediska toto mělo být vyškrtnuto v pozměňovacím návrhu 39? Potom máme ještě problémy s 29 a 31. V 29 je napsáno, <clears throat> že nehledě na úpravu členských státech pro zprávu práv, dále mají platit kolektivní licence. Já tento postěhovacímu návrhu také úplně nerozumím. Já se domnívám, že ještě bude vypracována směrnice pro organizace ochrané autorské a potom také ještě v 29 a v 31 se hovoří o tom, proč autorská práva známých nositelů nemají mít žádnou cenu. Takže tady se jedná o ten případ, že některé nosit, někteří nositelé práv jsou známy, někteří nejsou známy a právě proto je dílo usyřelé a to se týká především, u, e, to se týká především audiovizuálních děl, kdy je nám sdělováno především u filmů, že existuje celá řada nositelů práv a nevím, proč by by nadále mělo toto dílo být e, považováno za osiřele, když převážnou většinu e, majitelů práv známe. A nyní ještě paní kolegyně Nibler a potom další. Děkuji vám, to je strašně zajímavé, když o tom nyní diskutujeme. Já chci se zeptat na něco z německého hlediska. Jestliže Spiegel využívá své archivy, tak to je přece ve veřejném zájmu, nebo to vidíte jinak, když Eh, například fokus nebo Wirtschaftswoche, když si vezmeme německé časopisy, jestliže se využívají jejich archivy, tak například u Spiegelu, který opravdu u nás psal dějiny, eh, tak se ptám, proč by nemělo být ve veřejném zájmu zpřístupnit tyto archivy. To je jenom takový otazník. Děkuji a nyní pan Giorello za Evropskou komisi, prosím. Um, thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. A nejprve dovolte, abych poděkoval, abych poděkoval zpravodajce i celému výboru za odvedenou práci. Vidíme, že diskuse probíhá v konstruktivním duchu, že je zde mnoho zájmu který věnujete tomuto návrhu, že je zde mnoho pozměňovacích návrhů ze strany zpravodajky i z ostatních členů výboru. Ano, některé podle našeho názoru vylepšují návrh komise, čili my je bereme v potaz a rovněž vidíme, že váš výbor jde směrem určité konvergence v, při některých návrzích v podstatě v souladu s tím, co dělá rada. A tak to aspoň to vnímá komise a proto bych vám za to rád poděkoval. Jste mnoho záležitostí, o kterých jste se zmínili. Dovolte aspoň ty nejdůležitější, aspoň tak, jak je vnímám já. Ano, Oblast působnosti této směrnice, to je jedna věc. Paní Nibler se změnila o tom, zda by to mělo pokrývat i vydavatele, dále soukromé mm, vysílací společnosti. Přístup komise v jejich návrhu bylo udělat z této směrnice nástroj pro veřejné instituce veřejné instituce, protože je považujeme za určitého ochránce kulturního evropského dědictví. To je právě náš přístup a proto jsme omezili oblast působnosti této směrnice v článku 1, to znamená ty beneficienty, které jsme změnili v článku 1. Dále je to článek 6 a 7, to znamená, zda je to ve veřejném zájmu, zda by zde mělo být nějaké finanční ocenění. My jsme se snažili navrhnout systém v souladu s článkem 6. To znamená, mm, co to znamená vlastně ta, ten veřejný zájem těchto institucí. Samozřejmě, že to, co myslela komise v rámci této definice, je nekomerční aktivita, nekomerční aktivity, které jsou poskytovány buď zdarma s ohledem na konečného uživatele nebo za po poplatek, který nejde nad eh, hranici eh, těch nákladů. To je podstata článku 6. A proto zde nehovoříme u toho nekomerčního využití o možnosti eh, vyplácení, protože když teda držitel práva na zá, teda nebude zjištěn po důkladném Eh, šetření. Tak to by platilo pro ty situace. Ovšem, jakmile by se majitel přihlásil, tak by to bylo něco jiného, ovšem ne v případě, že by eh, tam ten autor nebyl známý nebo držitel práv. U sedmičky jsme chtěli trošku více pružnosti pro ty členské státy, které by chtěli nebo mm, mají zájem o komerční využití ze strany veřejných institucí, které jsou zmíněny v článku 1. Komise rovněž bere v potaz diskuzi vašeho výboru i jiných výborů o možnosti vyškrtnout článek 7. I proto takto pozorně sledujeme vaši rozpravu. náhle no, několik konkrétních věcí, které se zdají techničtější povahy, ale jsou rovněž důležité. Nezmíním se o všech, pouze některé záležitosti, které samozřejmě by mohly zlepšit náš návrh, objasnit náš návrh. To znamená nejenom zmínit se o autorech práv, ale o držitelech práv, protože ta situace může být eh, jiná, kde ta práva, řekněme, už nevlastní um, autor, není to propojeno s autorem, ale je to spíše uh, otázka autorských práv. To znamená, myslím si, že bychom se měli zmínit jak o autorech, tak o držitelech práv. A dále částečně osvěřela díla. Uh, Víme, že jste předložili mnoho pozměňovacích návrhů, které chtějí jít ještě dál než návrh komise, který hovoří pouze o tom, že jakmile se autor objeví, tak to dílo už není osiřelé. Některá řešení, která byla předložena ve vašem výboru, jdou správným směrem, protože podobnou diskuzi zaznamenáváme i na radě. Čili to je něco, co z našeho pohledu si zaslouží pozornost. Ještě několik bodů a poté budu připraven odpovědět na vaše otázky. Některé pozměňovací návrhy se zmínili o komunikaci s veřejností, to znamená ten koncept ehm, dostupnosti, který navrhuje komise. Ovšem ta komunikace s veřejností, asi víte, tam bych se chtěl zmínit o tom, že jde o dva specifické koncepty, které mají konkrétní ehm, smysl v rámci AKI pro autorská práva. Proto navrhujeme přístup making available, to znamená zpřístupnění. Protože cílem návrhu podle našeho názoru je šíření těchto děl po internetu onlineovým způsobem. A v tomto, způsob, v tomto smyslu copyright, které se dotýkají děl digitálního obsahu, se dotýkají internetu, a v tom případě to považujeme za možnost making available, to znamená zpřístupnění těchto děl po internetu, protože pokud bychom tam řekli communication to the public, komunikace s, s veřejností, tak by to zasahovalo nad rámec pouze digitální komunikace přes internet a to nebylo zájmem komise. Poslední věc. rovněž něco velice specifického, a to je otázka anonymních eh, děl. To nemusí znamenat eh, osiřelé dílo, s tím souhlasíme, řekněme, ty články v novinách nebo nějaká knížka, která je publikována anonymně, tak to samozřejmě neznamená, že bychom neměli zahájit šetření, řekněme, kdybychom potřebovali zjistit takového autora nebo pokud takový vydavatel vydá knihu, e, většinou zná autora takového anonymního díla. Toto jsou ovšem pouze technické záležitosti, u kterých ale mm, určité další objasnění by bylo užitečné. Samozřejmě, že jsem připraven odpovědět, pokud máte jakékoliv další dotazy. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Nyní paní zpravodajka. Ještě rada? Je tady zástupce rady? Tak prosím, pak si vyslechneme ještě názor rady. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Eh, nazvám se Darius Urbaňský. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já Mám to potěšení eh, během polského předsednictví eh, v radě řídit mm, práci pracovní skupiny zaměřené na práv, práva duševního vlastnictví, na autorská práva a zabýváme se právě návrhem této směrnice. Eh, především chceme poděkovat za tu možnost Eh, seznámit se s tímto návrhem zprávy a zejména s pozměňovacími návrhy. Eh, vítáme také to, že eh, celá řada pozměňovacích návrhů které, jak si představila paní zpravodajka, vlastně odpovídají přístupu rady k, nebo postoji rady k návrhu směrnice. My jsme identifikovali stejné problémy, se kterými je třeba se vyrovnat a teď musíme najít eh, řešení těchto problémů. A já si myslím, že jsme opravdu na dobré cestě. Stručně se vyjádřím k několika otázkám, protože mnoho otázek zde již bylo zmíněno, takže se zaměřím jenom na některé obecnější eh, otázky, abych ukázal, kterým směrem se ubírají práce na půdě rady. Tato směrnice týkající se e, osiřelých děl, to je vlastně velmi choulostivá oblast, protože se tady zabýváme autorskými právy, aniž bychom ale měli jaksi souhlas autorů a aniž bychom měli souhlas eh, dalších oprávněných osob, například rodinných příslušníků autorů. Čili tady musíme formulovat svá ustanovení velmi obezřetně a musíme vytvořit každopádně právní jistotu například pro archivy a jiné subjekty, aby věděli, co je povoleno, co není povoleno v souvislosti s osiřelými díly. Na druhé straně mm, se ale také nesmí stát to, že tady vlastně eh, budeme omezovat eh, práva autorů či nositelů autorských práv. Nositelů práv. Eh, v radě jsme vypracovali určitý návrh za polské předsednictví. Teď na, na jeho základě byly dosaženy dva kompromisní texty, o kterých se diskutuje v radě. Těmito návrhy se zabýváme v těchto návrzích se nazývá, na, zaobíráme zejména veřejným zájmem a veřejnými institucemi, což, je, eh, což souvisí se zveřejňováním osiřelých děl v kontextu této směrnice. Mluvíme tedy o veřejných institucích, například archivech eh, či knihovnách, online knihovnách. Eh, a Eh, pokud eh, jsou ta díla využívána komerčně, eh, tedy pro mm, soukromé subjekty, pokud je využívají soukromé subjekty, tak to je možná již porušení autorských práv a tady je potřeba vytvořit určité záruky díky kterým bude zajištěno to, že budou autorská práva chráněna v případě komerčního využívání děl. Současně se v radě diskutuje také o tom, že tato směrnice by mohla být omezena e, na e, veřejný zájem na e, využívání děl ve veřejném zájmu, ale v žádném případě by tady nemělo, nemělo být využívání komerční. Eh, je zapotřebí podle nás upřesnit článek 6. Eh, tady jde, ve kterém jde o takzvané povolené používání, o využívání, to je polská formulace eh, exceptions and limitations. Toto povolené využívání exceptions and limitations tady jde především v první řadě o to, že pokud eh, knihovna nebo archiv eh, chtějí ta díla využívat, mohou je, musí se jim to usnadnit. Nepotřebují tedy licenci například eh, od někoho, ehm, ale současně musíme mm, jaksi garantovat dodržení autorských práv nebo nějaké porušování autorských práv. Čili snažíme se chránit autorská práva pomocí třístupňového mechanismu který musí eh, po každé eh, proběhnout předtím, nežli eh, se bude schváleno používání nějakého díla. Jde o to, aby oprávněné osoby obdržely odměnu či úplatu pokud na ně mají nárok. A dále jsme se zabývali možnostmi případného odškodnění v případě toho, v případě, kdy toto důsledné vyhledávání se nakonec ukáže, že nebylo dostatečně důsledné a že nebyla uplatněna všechna kritéria. A poslední věc, musíme myslet i na to, aby směrnice eh, umožňovala, zavedla určitý systém využívání a zveřejňování osiřelých děl na evropské úrovni. Tedy, že členské státy budou i nadále mít možnost Eh, zvolit eh, řešení, které jde nad rámec této směrnice, eh, zvolit si jiný mechanismus přístupňování těchto děl a vyžadová, zajišťování souhlasu k jejich zveřejnění na národní úrovni. Čili osiřelá díla budou moci být mimo jiné využívána i pro komerční účely, ale to právě pouze na národní úrovni a směrnice tyto otázky upravovat nebude. Bude se zaměřovat, eh, omezovat vlastně pouze na možnosti využívání osiřelých těl eh, na úrovni evropské. Tedy vlastně zejména jde o internet, internetové knihovny, A to v takových případech, kdy využívání díla eh, má mm, přeshraniční charakter. To je tedy v rámci této směrnice upraveno, ale národní státy si mohou samozřejmě zvolit eh, přísnější úpravu na, eh, na národní úrovni. Eh, to směrnice samozřejmě nezakazuje. Takže to je vše a děku, eh, jsem připraven odpovědět jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám a slovo má paní kolegyně Geringer. Děkuji všem za eh, jejich příspěvky, které vyjádřili. Děkuji za důležité připomínky a komentáře. Já jsem tady představila pozměňovací návrhy a už jsem dříve měla možnost je prezentovat a je ale zapotřebí ještě tady určité věci vyjasnit. Já jsem nenavrhovala, aby autor, eh, jehož jméno je známé, který ale nemá právo eh, k osiřelému dílu, aby to dílo bylo zveřejněno bez jeho jména, bez jména autora. Eh, je zapotřebí eh, sem zavést určitý řád do článku 6 a 7. V článku 6 eh, tam jsou vypočteny všechny podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být osiřelé dílo zveřejněno. Čili pouze v článku 6 a 7 máme popsány tyto podmínky a tam se vyjadřujeme také ke jménu autora. E, čili všechny tyto podmínky, které jsou zde vypočteny, e, ty se nevztahují ale na komerční využívání, ty se e, vztahují na osiřelá díla, která jsou specifikována v článku 6. Čili ten článek 7 vytváří, přináší vlastně určitou revoluci. Podmínky z článku 6 se týkají tedy osiřelých děl a článek 7, ten se týká možnosti komerčního využívání osiřelého díla, čili článek 7 se vztahuje na možnost komerčního využívání a článek 6 obsahuje všechna kritéria, která musí splnit dílo e, osiřelé tak eh, k tomu, aby mohlo být využíváno. Veřejné instituce. Co se týká veřejných institucí, všechny instituce, které jsou uvedeny v článku prvním, já bych ráda eh, tam zařadila i archivy a knihovny které nejsou veřejne, veřejnými institucemi, alespoň ne podle svého názvu, ale které přesto eh, umožňují přístup veřejnosti k určitým, eh, k určitým dílům či archivům, například soukromé knihovny zřizované různými nadacemi nebo spolky nebo jinými eh, organizacemi. To jsou pak archivy či knihovny, které umožňují přístup veřejnosti, například, veři, například vědecké veřejnosti, vědecké knihovny, knihovny, eh, přestože sami o sobě jsou soukromým subjektem. Tyto archivy potom by nemohly být využívány a já bych ale ráda, aby přesto využívány byly. A proto eh, jsem nesáhla k formulaci veřejné zařízení nebo veřejná instituce. Eh, jde tady o veřejný přístup nebo přístup veřejnosti. A proto bych ráda v tomto smyslu přeformulovala článek 1 ve směrnici. A podobné je to také s díly, které jsou v těchto institucích archivovány nebo uloženy. E, návrh komise mm, týkající se například knih uložených v knihovnách nebo filmů e, a audiovizuálních e, děl pokud eh, nepopíšeme přesně, kde se takové dílo má být eh, uloženo, kde se má nacházet, ale eh, zvolíme spíše seznam institucí, které se zabývají ukládáním nebo uchováváním těchto děl, tak by to bylo výhodnější. Například filmy se mohou nacházet nejenom v knihovnách nebo ve filmotékách, ale mohou být i v tištěné podobě, například v podobě scénářů nebo e, skriptů. Takže já, si, já bych to nerada specifikovala na to, co to všechno je v těch archivech, ale spíše bych vycházela z toho, že ta díla mohou být tedy veřejně přístupná. Co se týče archivů, my tady mluvíme o archivech jako takových. E, Neměla by vlastně eh, tady vzniknout hrozba, že přes internet budou komerčně využívána nějaká díla, která se získají od eh, jiných subjektů. Čili jde o vlastní užívání archivu a možnosti komerčního využívání vlastních archivů. O tom mluvila i paní Niebler. Například archiv časopisu Spiegel nebo jiného vydavatelství. Eh, to jsou vlastně jejich vlastnictví, tyto archivy nebo knihovny dále ještě jednou bych ráda vysvětlila, že se jde o využívání vlastních archivů pro komerční účely. Dále je tady otázka Eh, situace, kdy máme jednoho autora díla, které je částečně osiřelé. Ve svých dřívějších pozměňovacích návrzích jsem se k tomu vyjadřovala, protože je to otázka, o které jsme již diskutovali, ale ve vašich pozměňovacích návrzích eh, jsem si všimla, že je to znovu uvedeno a děkuji ještě jednou za vaši pomoc i za pomoc sekretariátu to, je, to byla pomoc opravdu velmi kompetentní, velmi odborná. E, příští týden e, předložím první návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, rozešlu vám je a půjde o ty eh, kompromisy, které nevychází, neobsahují žádný konflikt a potom eh, se zaměřím teprve na kompromisní návrhy, eh, ke kterým je zapotřeba vést ještě rozpravu. Poprosím vás, abychom se sešli se stínovými zpravodaji příští týden ve Štrasburku a abychom vypracovali kompromis a došli ke společnému řešení. Děkuji. Děkuji vám za řešení tohoto nejednoduchého celého tématu. Myslím si, že je to správná cesta. Můžeme nyní toto téma opustit a než přejdeme k další zprávě, chci změn, zmínit změněné eh, lhuty pro předložení pozměňovací návrhu. A sice Řím 2 a další dvě zprávy pro Eh, změnu soudu. Tady předloží, změníme to na 8.12. Takže všichni s tím souhlasíte a nyní se dostáváme ke zprávě pana Zvěvky, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji kolegyním a kolegům, kteří na dále zde setrvali a vyslechnou si mé připomínky. Já se omlouvám za to, že jsem nepřijel včera. Měl jsem jakýsi zdravotní problém a proto jsem nemohl přijet. Děkuji vám za to, že jste nyní zde se mnou a vyslechnete si mě. V současné době se nalézáme v té fázi příprav a práce, že dochází vlastně k vylaďování této nesnadné zprávy. Tato zpráva se týká dobrého fungování Bruselu 1. Já jsem dostal 62 pozňovacích návrhů. Děkuji všem autorům těchto pozňovacích návrhů. Především děkuji Evelyn Regner a Dajáně Volis, které byly nejaktivnější v této oblasti. A já bych vás chtěl varovat, že ještě budeme muset pracovat tak, abychom dospěli k finálnímu kompromisu. Já jsem analyzoval posňovací návrhy a vysledoval jsem problémy, které nám ještě zůstávají. A nyní vycházím z těch nekontroverzních záležitostí. Co není eh, kontroverzní, je zrušení doložky jako vykonatelnosti. O tom již jsme diskutovali s experty v rámci trialogu během semináře a zdá se, že na tomto jsme se shodli, tedy na zrušení doložky vykonatelnosti. My všichni jsme toho názoru, že v současné právní klima a spolupráce mezi různými judikaturami v EU je tak dobrá, že již nepotřebujeme další dodateční nástroje, protože toto by pouze zvyšovalo eh, náklady na eh, procesní řízení v eh, občanských a obchodních věcech. A já jsem tomu velmi rád, protože se domnívám, že toto by byla ona největší přidaná hodnota nového dokumentu, až bude nový dokument schválen. Já doufám. A také doufám, že tato naděje je odůvodněná. V jiné záležitosti já tady navrhuji veřejnou politiku jako jednu z pojistek a to také bylo podpořeno většinou kolegů a z toho to mě také velice těší. Samozřejmě není možné souhlasit se vším, co by se mi líbilo, u zrušení doložky vykonatelnosti je problém s výjimkami. Komise navrhuje dvě výjimky týkající se za prvé pomluv a to druhé se týká kolektivních akcí jako stávek a podobně. Já se domnívám, že čím jednejší, jednodušší pravidla budou, čím méně výjimek budeme mít, tím lépe. Jestli bude možné kontrolovat proces prostřednictvím veřejné politiky, pak se nedomnívám, že bychom museli výjimky zachovat. To je moje stanovisko. Já ho budu obhajovat, ale před zpracováním hlasovacích seznamů to ještě jednou prodiskutujeme. Pak jsou tady další pozňovací návrhy, které se týkají týkají zahájení řízení a volby soudu a často se zdá, že určité věci nejsou vždy úplně v pořádku a proto chci stáhnout pozměňovací návrhy 19 až 20. Já jsem se seznámil s návrhem Evropské komise, pokud se týče volby soudu, protože toto je dobrý návrh, který předložila komise a ten bychom také měli podpořit. Pokud se týče dalších pozměňovacích návrhů týkající se pozastavení řízení, tak já se domnívám, že všechny návrhy se ubírají stejným směrem je pro nás, pro všechny důležité dospět k žádoucímu efektu. A to znamená, že chceme se vyhnout takzvanému ta- torpédování a jde o to, abychom stanovili jasná pravidla u volby e, práva. A to by mělo být jasné jak jednotlivým stranám, tak i soudu. A to je tedy příslušnost k soudu a já doufám, že zde se nám podaří dospět k dobrému kompromisu a já také doufám, že články 29 až 34 budeme moci všichni akceptovat a že vytvoříme dobrý návrh. A nyní je tady ještě jedna velmi problematická záležitost a to je otázka oblasti působnosti návrhu komise. Komise navrhla aby působnost byla širší, aby zase zahrnovala i případy, kdy jedna ze stran je strana, která nemá bydliště v EU takže jinými slovy, abych to řekl jasně, týká se to zahrnutí začlenění třetích stran. Některé pozňovací návrhy zde byly také předloženy a některé pozňovací návrhy podporují stanovisko komise. Chci vám však připomenout, že jsme uspořádali semináře a diskuse a zdá se, že většina e, expertů není proti té myšlence jako takové, protože je dobrá, ale jsou proti vyřešení tohoto problému formou tohoto dokumentu a v tuto dobu. To znamená, já bych se raději připojil k našim expertům. Abych to řekl jednoduše, já souhlasím s principem, s myšlenkou, ale myslím si, že je to poněkud předčasné, protože skutečnost je taková, že nevíme, co se může stát, jestliže třetí země by chtěli, aby také jejich rozhodnutí byla uznána v EU. Já sleduji velice bedlivě všechny diskuse. Já vím, že i rada o tomto diskutuje a já doufám, že budeme brzy o výsledku diskusí informováni, že dospějeme k dobrému výsledku. Já také provedu analýzu přezložených pozňovacích návrhů k této zprávě a jsou tady na některé návrhy, které odkazují na velice důležitou věc a to jsou stávky. Toto jsou velice důležité věci, protože na straně jedné e, návrhy paní Regner jsou velice zajímavé. Ovšem na druhé straně se obávám toho, že jdou nad rámec stávající revize, přepracování dokumentu a jako takové mohou být označené za nevhodné v současné době pro tuto revizi protože i průběh revize eh, je podmíněn určitými podmínkami a proto mám pochybnosti o této věci. Já si rád vyslechnu argumentaci komise. Já také jsem otevřen hledání a nalezení řešení a já také doufám, že některé věci bychom mohli zapracovat do preambule, ovšem nebude možné zapracovat všechny změny do článku, protože toto by přesáhlo rámec přepracování. A těším se na další práci a jsem zvědav, co na to řekne komise téměř všechna naše setkání se také zabývala rozhodčími soudy, že rozhodčí soudy by měly být vyjmuty z tohoto nařízení. A zdá se, že tady čas hraje pro nás a Vypadá to, že analýza situace ukazuje, že současná pravidla pro arbitráž jsou dobrá a právě proto jsem předložil eh, návrh na zmírnění mých chyb a také chci říci, že vztahuji návrhy 1 a 10 ve vztahu k rozhodčím soudům. Já jsem se dnes zeptal paní komisařky Redingové, zdali si dovede představit další změny Bruselu jedna v souvislosti s patenty, ale pravděpodobně je příliš brzo dát na to definitivní odpověď. My na tom budeme pracovat, ale já doufám, že nás Evropská komise bude informovat na závěr. Dámy a pánové, chci říci následující. Jedná se o velice citlivou věc, kterou tady řešíme. Existují určité oblasti, které nařízení zásadním způsobem změní a proto bychom neměli spěchat. Zdá se, že můj ctižátostivý plán se bude muset změnit. Já jsem si myslel, že konečné hlasování se bude konat v prosinci, ale není to nutné. My můžeme hlasovat i v lednu. Opravdu jde o to, abychom dospěli k co nejlepšímu řešení velice důležitého právního problému a právě proto bychom neměli být pod tlakem. Na závěr vám chci říci, 29.11. bude se konat další trialog, to je příští týden a já si nyní vyslechnu vás. Nyní paní Regner. Um, schön. Děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji za eh, podrobné, podrobnou prezentaci eh, jeho stanoviska a pozměňovacích návrhů. Ehm, a i celkového vývoje. Já doufám, že eh, ta velká řada pozměňovacích návrhů eh, nesignalizují to, co signalizovat nemají eh, že to není kritika dosavadní práce. Brusel 1 je opravdu tak napínavé téma, že stojí za to se jim zabývat. Proto bych eh, ráda vyslovila eh, takové, eh, se vyslovila k takové zásadní záležitosti. Čím déle se zabývám Bruselem 1, tím důležitější pro mě je, abych to, to, toto sdělila. My tady nyní se zabýváme revizí, vlastně novým zněním určité úpravy. Čili to je ten rámec, ve kterém se pohybujeme ale eh, pro mě je opravdu velice důležité, abych eh, upozornila na to, že velmi často mě hranice mezi recastem a revizí není jasná. Eh, přepracováním a revizí. Já bych to tady chtěla takhle, osob, takhle veřejně vyslovit. To, co tady navrhuje komise, to je více nežli recast, nežli přepracování. Je to spíše zásadní návrh týkající se zejména doložky vykonatelnosti dopadů eh, vůči třetím státům. To nejsou žádné maličkosti, to jsou opravdu velká témata, velké zásahy a v tomto smyslu eh, tedy pro mě bylo důležité, protože tady je taková řada pozměňovacích návrhů, eh, abychom šli vlastně opravdu trochu dál, protože Brusel 1 je opravdu velmi závažné téma a mm, proto Eh, se nyní dostáváme k tématu eh, eh, pracovního boje stávek a podobně. Tedy já tady kritizuji veřejně přístup komise, protože komise podle mého názoru tady vlastně jak si rozehrála svou vlastní hru, eh, co se týče práva na vlastní iniciativu. Eh, já se dostávám teď zpátky zase k tomuto návrhu opatření eh, pracovního boje. Komise se toho teď ujala v článku 85 a víceméně tady učinila odkaz na, který vlastně signalizuje svým způsobem, že to je určitá taková uklidňující tabletka překážka pro ty, kteří se příliš angažují, ale vlastně neřeší to tak, jak by se to řešit mělo a tam, kde by se to řešit mělo. Čili pro mě eh, je důležité, abych tady upozornila na to, a to už jsem udělala několikrát, eh, eh, lituju, že tady není paní Oles, protože ona sama podala několik pozměňovacích návrhů, které jdou touto úzkou cestičkou, měly být, ale vlastně nejdou. Čili a také proto, že ona se zabývá Římem 2. E, proto lituji, že ona tady není, ale e, myslím si, že je to velice těžké, podle mého názoru, e, vyslovit jasný požadavek tohoto eh, výboru. A sice eh, požadavek koherentnosti mezi Bruselem 1 a Římem 2. Tím se musíme zabývat, eh, musíme najít příslušný postup. V Římu 2 tam jde o to, které právo má být rozhodné, má být nakonec použito. Já bych si tedy přála, abychom v této situaci se nedostali do forum shoppingu, to je vlastně mm, něco, co by bychom nechtěli. Eh, a co vyjádřil i výbor pro zaměstnanost. Čili e, není podle mého názoru přiměřené, když polský soud má rozhodovat o pracovním boji, který proběhl v Rakousku a polský soud, ale kromě toho eh, musí uplatňovat rakouské právo. Čili tady to podle mě vůbec vzájemně neladí a eh, v podstatě eh, z toho vycházím, když se vyjadřuji takhle podrobně k tomuto tématu. Já samozřejmě chápu zpravodaje, když říká, že Brusel jedná nahlíží jako celek, ale myslím si, že z důvodu koherentnosti je právě vhodnější aby v rámci Bruselu 1 eh, jsme, eh, abychom postupovali v rámci Bruselu 1 odpovídajícím způsobem. Eh, dále, co tady zmiňoval zpravodaj, já chápu vaše pochybnosti, co se týče rozšíření nařízení na třetí země. Já samozřejmě si myslím, že tohle to bychom měli přivítat. Já chápu vaše pochybnosti, které jsou zcela na místě ale eh, tedy eh, co se týče zrušení doložky vykonatelnosti, tam si myslím, že bychom měli také postupovat velmi obezřetně o eh, zrušení doložky vykonatelnosti, měli bychom to opatřit vlastně nějakou nouzovou brzdou protože o tom už jsme diskutovali opravdu dlouho a velmi důkladně s experty v rámci různých slyšení. Možná je ještě jeden aspekt, který vy jste nezmínil. Eh, mluvili jsme, já jsem si všimla, že jste promlouval tedy o, o arbitrážích nebo o smírčím řízení, eh, ale mm, předběžná opatření, to je také věc, eh, která by měla mít, že určité akty by měly mít charakter předběžného opatření. Když se musí třeba poskytnout nějaké informace, tak samozřejmě musíme na jedné straně zajistit právní jistotu, ale ta myšlenka, že Eh, také musí soud jednat odpovídající rychlostí a to by mělo být také zaručeno. Děkuji. A teď tady máme eh, paní eh, Morkte za komisi a tak nejprve ještě kolega Gargány a potom paní z komise. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čili pokud jde o tu obecnou rozpravu, kterou jsme zorganizovali s experty v rámci našeho slyšení jsem měl příležitost už hovořit o celé této záležitosti, pokud jde o jurisdikci, jak je to závažné téma a myslím si, že i um, toto je prvé, kterému se musíme věnovat Spravodaj předložil několik aspektů, které považuji za přesvědčivé. Já osobně jsem předložil několik pozměňovacích návrhů. Doufám, že pan zpravodaj je vezme v potaz. Především jde o tu lhůtu, kterou má k dispozici soudce. To je technický pozměňovací návrh k prvnímu článku těch šest měsíců. Jsem považovala trošku za přehnané. Další pozměňovací návrh je trošku komplikovanější a týká se těch soudu, které soudců, kteří musí v podstatě eh, zjistit, eh, jak je, jakým způsobem probíhá analýza určitých kompetencí, eh, je tam skutečně dobrá vůle projevena na všech stranách, protože občas se nám zdá, že tomu tak není v některých konkrétních případech. Proto navrhujeme v tomto konkrétním bodě zavést sankce, určité sankce, které se dotýkají konkrétních kompetencí a které jsou se týkají konkrétního problému. Samozřejmě, že záleží na konkrétní situaci, u konkrétních soudcích. Ovšem, toto jsou dva pozměňovací návrhy, které bych já zdůraznil. Komise. Komise, prosím, nyní. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za připomínky poslanců i pana zpravodaje Žijevky. Nejprve dovolte k tomu formátu přepracovaného znění. Někteří z vás už se o tom zmínili. Za komisi bychom rádi zúraznili opět to, že náš návrh je předložen právě v takovém přepracovaném formátu. Co to znamená? V rámci interinstitucionální dohody mezi všemi třemi evropskými institucemi to znamená, že nedojde k žádným zásadním změnám, nad rámec těch, které navrhuje komise, že žádné zásadní změny nesmí předložit Evropský parlament, čili ty návrhy, pozměňovací návrhy ku zprávě pana Žijevky, jako i v rámci stanoviska výboru EMPL. Tam máme určité trochu obavy u některých návrhů. Především pokud jde o ta pravidla mm, jurisdikce, které se dotýkají stávky například, toto podle nás jde nad rámec nařízení přepracovaného znění a dále jsou to pravidla pro individuální zaměstnanecké smlouvy, pra, pokud jde o spory, které by se týkaly porušení práva na soukromí a útok na osobnost člověka. A dále jsou to spory, které jsou spojené s delikty, delikty, článek 5, odstavec 3, včetně pravidel, které se dotýkají životního prostředí. Všechny tyto pozměňovací návrhy podle našeho názoru nespadají do mm, rozsahu přepracovaného nařízení. Rádi bychom připomněli to, že v květnu 2010 předseda komise napsal, zaslal dopis předsedovi parlamentu, Evropského parlamentu, kde vyjádřil určité obavy ohledně hlasování těchto pozměňovacích návrhů, které se nedotýkají přímo návrhu komise. A my doufáme, že tyto naše obavy ohledně přepracovaného znění vezmete v potaz v dalších postupech. Pokud je o obsah některých připomínek pana zpravodaje, pravidla nebo jurisdikce, pro, která pokrývá stávky, Ráda bych řekla, že v rámci přípravy našeho návrhu jsme si vyslechli obavy některých zúčastněných stran, kteří vyjádřili obavy, že by mohli být eh, souzení v rámci určitého fóra, což pro ně není přijatelné. Například odbory navrhovali exkluzivní jurisdikci pro spory, které se týkají například těchto pracovně právních záležitostí stávek a tak dále na základě nařízení Řím 2. Náš přístup komise je následující. Není vhodné vytvářet úplně nové pravidlo, takové exkluzivní pravidlo jurisdikce v tomto ohledu, protože to je taková, to by znamenalo opravdu takovou tu velice mm, zvláštní jurisdikci, kde by to byly spory, například nějaké konkrétní, mm, například mm, něco, co se týká nemovitosti a podobně, čili kdyby zde byla taková exkluzivní jurisdikce pro pracovně právní spory, to tam skutečně nevidíme opodstatnění nebo nějaké propojení mezi těmito spory. Proto komise nenabrhuje žádné změny dostávajících pravidel, která jsou aplikována na stávky. A ještě několik drobných připomínek. Pan Žvěvka je opatrný, pokud jde o um, ža- o, o to, když je jednou ze žalujících stran uh, stát. Ano, my bychom měli rozšířit tato pravidla tak, aby zde byl rovný přístup k legislativě, abychom zde měli uniformní, transparentní pravidla, která by zahrnovala i žadatele tohoto charakteru. A další věc. V rámci navrhovaných pozměňovacích návrhů ze strany některých poslanců taková otevřenost k celé této problematice, to vítáme a těšíme se na tento přístup Evropského parlamentu. To je v podstatě mm, takový zásadní prvek mm, revize nařízení Brusel 1. To je, myslím, pane předsedo, z mé strany vše. Děkuji a vidím, že i Rada se hlásila. Prosím, Rada má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Adrián Chlobot a jsem koordinátorem v stálem zastupitelství Polska pro právní záležitosti. Chtěl bych vám poděkovat za otevřený přístup eh, v této oblasti a také za přístup eh, od výboru pro právní záležitosti a pro, právě také za přístup pana zjev jsme rádi, že spolupracujeme těsně s Evropskou komisí a my všichni víme, že nařízení Brusel 1 je základním nástrojem pro justiční spolupráci v EU. Tak také je to nejlepší právní prostředí pro řešení přeshraničních sporů a také se týká uznávání rozsudků. My si dobře uvědomujeme, že eh, přepracování nařízení je důležitá věc. Předsednictví se také účastnilo přepracování textu spolu s maďarským předsednictvím. Nový text je založen na závěrech pracovní skupiny v radě. My jsme přesvědčeni o tom, že jsme ve všech oblastech kde komise navrhla změny, jsme udělali pokrok. Je tady stále celá řada záležitostí, kterými se musíme dále zabývat. Otázka zrušení doložky vykonatelnosti již dospělo daleko a je možné se na něm politicky shodnout. Je tady však celá řada ještě otevřených problémů, ale my se domníváme, že zrušení doložky vykonatelnosti je do dobré pro evropské občany i podniky. My jsme rádi, že Evropský eh, parlament se s tím shoduje a také budou vydány hlavní směry týkající se zrušení doložky na radě v prosinci. Děkuji. Děkuji vám srdečně, děkuji radě. Chci se vyjádřit ještě k přepracování. To je problém ze strany všech tří institucí. O tom již hovořila paní Regner a to se týká také obsahu, co navrhuje komise a také v parlamentu byly, předlo, byly předloženy pozměňovací návrhy a v radě také jsou předkládány často daleko sáhlé pozměňovací návrhy, takže já si říkám, že opravdu existují různé důvody, proč bychom se do revize měli e, pustit, ale zatím jsme teprve u přepracování. A nyní na závěr kolega Zjevka jako zpravodaj a myslím si, že dnešní diskusi můžeme ukončit. Bardzo děkuji, paní převodní. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně pouze několik slov. Ano, je to přesně tak, jak jste se zmínil. Nejde o poslední etapu celého tohoto dosie, této problematiky. Pracovali jsme na tom již docela dlouho, ovšem je zde mm, několik jiných příkladů, kde jsme se věnovali třeba celé problematice 10 či 15 let, čili to je opravdu relativní. Děkuji za všechny připomínky, všechny návrhy. Já jsem otevřen dalším diskuzím. Prosím, abyste neváhali pokud, mm, a abychom to neuspěchali, pokud to uděláme do ledna. Souhlasím. A nyní bychom vlastně byli u bodu 46, 47, ale navrhuji, abychom to odložili. Právě kolegyně McCarthy tady není, a také já jsem se dnes teprve stal zpravodajem. Já k tomu mám nějaké poznámky, ale myslím si, že bude lepší, až to bude více připraveno příště, tak eh, si myslím, že bude lepší diskuse. Takže jsem pro odklad následujících bodů. Jestliže tom, s tím souhlasíte, tak jsme to tak udělali a jsme nyní budu, u bodu 48, tom je subsidiarita a také zpravodajka tady nic ne, není, nyní není, také to není e, žádná revoluční záležitost. bodu různé, také nejsou žádné připomínky a nyní jsme u posledního bodu, to je příští schůze pondělí 19. prosince ve 3 hodiny zde v Bruselu. Děkuji vám za pozornost a končím schůzi. Gesundheit. <laughs>